Milé kolegyně a milí kolegové, Milé kolegyně, milí kolegové, zahajuji dnešní schůzi našeho výboru. Má někdo nějakou poznámku k pořadu jednání? Není tomu tak? A proto bych vám rád sdělil, že slyšení, které bylo naplánováno na zítřek, a to dopad pracovní skupiny komise mm, v rámci reformního procesu v Řecku, že tato schůze byla na základě přání předsedy Evropského parlamentu. Bylo to domluveno dále s předsedy odborných výborů a ve světle včerejších voleb v Řecku a ve světle debaty o příslušnosti muselo být toto slyšení zrušeno. Já jsem koordinátory informoval o celém kontextu tohoto zrušení a chci říci, že Eh, jistě chápeme argumenty předsedy parlamentu, ale výbor pro rozpočtovou kontrolu je toho mínění, že otázka toho, jakým způsobem Řecko vydává prostředky a jakým způsobem jsou tam využívány evropské peníze, jsou tématem, které podle přílohy se zcela jasně spadají do kompetence našeho výboru. A proto jsme také rozhodli na schůzi koordinátorů, že Eh, toto slyšení přesuneme a pokusíme se ho naplánovat na co možná nejdřívější dobu a eh, budeme tedy zde mít pozvány zástupce Task Force, pracovní skupiny, která v Řecku působí. Dále chci poukázat na to, že dnešní schůze se vysílá na internetu, tedy každý řečník, který si zapne svůj mikrofon, bude vidět eh, na internetu a samozřejmě také slyšet. Tímto eh, bych eh, vyvolal bod 4 na pořadu jednání. Je to financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky. Paní zpravodajkou je paní Iliana Ivanova. Tedy, promiňte, říká pan předseda, tož jsme odložili, protože paní Ivanová zde není, takže potřebuji aktualizovanou verzi pořadu jednání. A v této verzi začínáme číslem 6. To je delegace výboru KONT do jaderné elektrárny Ignalina v Litvě. Program této cesty máte k dispozici ve své složce. Eh, budeme tam mít celou řadu velice zajímavých eh, diskuzí a chci se zeptat, chce se k tomu někdo vyjádřit? Das ist nicht der Fall. Eh, Není tomu tak. A tím můžeme na základě takto schváleného programu i nadále postupovat a pokročit dál.

kdykoliv je možné, pokud by se k tomu chtěl vyjádřit pan zástupce učedního dvoru, tak může, abychom měli k dispozici i nejaktuálnější eh, informace z učetního dvora. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, po té, co jste byl tak eh, laskavý a pozval mě na tu schůzi, abych vám sdělil určité návrhy a typy, které se týkají vaší návštěvy, vaší cesty. Eh, tak bych rád eh, tady schrnul krátce situaci a rád bych také zdůraznil jisté body, které bych vám tak jak rád přidal jako cestovní balíček, jako zavazadla pro vaši cestu. Nejdříve ze všeho bych chtěl poděkovat za to, že jste mě přizvali k dnešní diskuzi, která se týká přípravy na nadcházející delegace do Litvy. Dovolte, abych vám také poblahopřál k vašemu správnému přístupu k tomuto programu Evropské komise a k tomu, že jste se rozhodli skutečně zajet do Litvy a podívat se přímo na místo, protože tam právě uvidíte v praxi, jak tento program probíhá. Existuje zpráva soudního dvora, která se týká Bulharska, Litvy a Slovenska. A tento Budeme se tedy zaměřovat na to, jestli tento program byl vypracován v souladu s potřebami a jestli všechno probíhá tak, jak má. A je to program, který je zaměřený na aktivity, které se týkají zmírnění důsledků raného, dřívějšího uzavření tohoto reaktoru. Pokud jde o ten samotný program odstavení, tak hlavním závěrem je to, že tento program je založen na Eh, programu, kterému chybí správné finanční plánování a ještě nebylo vydáno rozhodnutí o eh, příspěvku Evropské unie. Hlavním cílem našeho původního auditu bylo právě to odstavení jako samotné, ale naši inspektoři zajeli do všech těch třech zemí, aby se přesvědčili, jak to vypadá na místě. A Litva byla nejdůležitější a právě proto Eh, jsem velice rád, že se spoleháte na naši zprávu, která vám poskytuje takové pozadí celé té, eh, celého toho programu a také přímo fakta a eh, důkazy z auditu. Vy tam teď jedete dva roky po samotném auditu, můžete se přes, tedy přesvědčit o tom, jak to vypadá v tuto chvíli, můžete se přesvědčit o tom, jak jsou aplikována naše doporučení a vy můžete potom jak se dojít k určitému závěru k tomu, jaké jsou třeba budoucí kroky a regulatorní opatření. Teď tedy podrobnosti k tomu programu odstavení a jeho provádění v Litvě. Výsledkem tohoto programu po deseti letech, kdy jsme vynaložili asi 1,3 miliardy eur, je takový, že jsme ještě nedosáhli plného odstavení a nedá, v poslední době jsme tady slyšeli i názory volající po znovu otevření tohoto programu, protože je zastaralý, že bychom měli identifikovat, které přesně, kterých přesně technologií se to týká. Skutečně je třeba stanovit nové priority a strategie a je třeba náležitě investovat do těchto strategií. Ale vzhledem k tomu, že ty strategie nejsou vhodně stanoveny, tak možná bude docházet k chybnému vynakládání těchto prostředků. E, je to skutečně velice komplikovaná Eh, situace a finanční prostředky pro odstavování jsou využívány eh, v velice složitém systému, kdy tady byly, eh, byly vynakládány i na personální náklady a byly tam začlenovány i externí firmy. Takže je třeba, abychom si stanovili, jaká bude přidaná hodnota, především v Litvě. Teď tady existuje centrální projekt a správní jednotka pro tento projekt, která velice často vedlo k duplicitnímu vykonávání úkolů, k spoždění, pokud jde o odstavování a e, byla tam velice nízká transparentnost. Proto je důležité si vyjasnit, co se stalo, jaká byla role EBRD a jaká bude v budoucnu právě v Litvě. Návrhy ohledně budoucnosti programu pro odstavování jaderných elektráren ty jsou založené na výsledku naší zprávy a také na návrhu komise. A sice, že Litva by měla předložit do roku 2014 podrobný plán pro odstavování a měli bychom mít jasnou zodpovědnost členských států za koordinaci. A mezi lety 2014 a 2017 by měla Evropská unie Litvě, konkrétně této jaderné eh, elektrárně, eh, věnovat necelý, asi 30 milionů eur. Litevské ministerstvo pro energetiku odhaduje, že pro toto období 2014 až 2020 je ale potřeba asi 870 milionů eur a proto tady na tento program požadují 770 Eh, milionů eur z rozpočtu. Já si myslím, že vaše mise je velice důležitá. Pokud byste se chtěli zaměřit na některé aspekty programu eh, v rámci toho následného auditu, tak jsme vám samozřejmě k dispozici, protože si vážíme naší vynikající spolupráce a chci vám tedy popřát co nejvíce štěstí a úspěchů při práci na tomto tématu a těšíme se samozřejmě na další spolupráci s vámi eh, i v budoucnu. Děkuji za to, že jste mi dali možnost tady přednést eh, tento příspěvek. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Zakasovi. A na tomto místě bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru jménem našeho výboru za jeho zprávy a informace, které jsou velmi hodnotné. A nyní je opravdu velice důležité, a pro nás přínosné, že jste to aktualizovali. Ono to není vůbec žádná jednoduchá složka, není to jednoduché téma. A dříve než zahájíme rozpravu, tak bych udělil slovo eh, panu eh, zástupci komise, panu Petrovi Fausovi a chtěl bych se ho zeptat, zda se chce vyjádřit eh, k aktuálnímu stavu věci ze, z pohledu komise. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já jsem s velkým zájmem naslouchal těm plán, cestovním plánům a dobře jsem si to pečlivě prostudoval a tak možná takovou všeobecnou poznámku na úvod. Co se týče toho programu vaší návštěvy, vy tedy tím pokrýváte tu jadernou část. Ty energetické projekty, ke kterým probíhalo proto, aby mohlo být vykompenzováno to odstavení. A například eh, Eh, zařízení pro odnímání síry či odpovědících plynů a rovněž neuvidíte nové plynové zařízení a tím asi 30 té podpory eh, vám tedy přístupno nebude a nepokryjete to svou návštěvou. Co se týče té samotného toho zařízení v Ignalině, tak zde jsme 1. července v Londýně měli dárcovskou konferenci a tato konference eh, bohužel musela opětovně konstatovat, že pro klíčový projekt, nebo na to, že to je klíčový projekt, tak ten pokrok je nedostatečný. A ten projekt, který se jmenuje B1 Interim Fuel Storage Facility, je proto klíčovým projektem, protože musí být realizován proto, aby bylo možné to, ten druhý reaktor um, um, zbavit paliva. Ten první, to první jádro reaktoru je již prázdné, ale to druhé ještě ne. A činnosti, které se tedy odvíjí na tomto reaktoru, pokračují, a ten druhý reaktor je stále ještě plný ten půl je ještě plný a proto je důležité, aby zde bylo to přechodné prosadivní úložiště jaderného pavila, ta intelligence facility, a teprve až to, to bude dořešeno, můžeme tedy eh, skonstatovat, že ten proces je nezvratný. To jsem tedy chtěl říct jakožto všeobecnou informaci, ještě vás upozornit na to, že by bylo důležité, abyste se přímo na místě soustředili právě na ten klíčový projekt, který vlastně určuje veškerý ten časový harmonogram toho odstavování. Děkuji, to byly velice důležité informace. Chci se zeptat, přeje si k tomu někdo něco poznamenat, či má někdo nějakou doplňovací otázku? Prosím, kolega Gajer. Děkuji. Když eh, na to hledíme v celkovém kontextu a díváme se na ty výdaje Evropské unie, tak zjišťujeme, že jsme v situaci, kdy v rámci vyjednávání o střednědobém finančním rámci s členskými státy se zabýváme tím, že tedy se bavíme s členskými zeměmi o tom, eh, za co může EU od roku 2014 vydávat peníze. A já bych se chtěl zástupce komise i účetního dvora na toto. V tomto kontextu výdaje, a já zůstávám u toho příkladu jaderné elektrárny Ignalina, chci se zeptat, jsou ty výdaje vyčíslitelné? Je možno konkrétně vyčíslit, jak vysoká ta částka bude, která bude potřeba pro to, abychom tuto jadernou elektrárnu opravdu nezvratně odstavili? A do jaké míry se s tím pojí rozpočtové riziko? Musíme se připravit na více nákladů v rámci ročního rozpočtu, což se samozřejmě odrazí od roku 2014 i ve víceletém finančním rámci. S, tím tedy, s čím tedy musíme počítat? Na co se musíme připravit? Děkuji. Má někdo ještě nějakou další poznámku či otázku? Není tomu tak? a proto bych poprosil pana Fasakase, aby zodpověděl dotaz. Děkuji. Jak Děkuji. To bylo obsaženo i v naší zprávě, jak to bylo také v stanovisku komise. Litva by měla připravit detailovaný plán, který se týká uh, toho, jak eh, to bude časově probíhat, jak budou vypadat ty náklady a do roku 2014 musí být tento plán předložen. V současné době máme od Lidvy pouze plán, který počítá s tím, že v období 2014 až 2020 celý tento projekt bude stát asi 900 milionů eur zcela přesně 870 milionů a Litva požaduje od Evropské unie 770 milionů eur jakožto pomoc, podporu od EU, tedy v rámci té poskytované pomoci. Ovšem u nás na komisi v rámci VFR víceletého finančního rámce připravujeme pro Litvu pouze 229 milionů, tak jak je to i ve zprávě. Tedy je tady obrovská finanční mezera, tady chybí finanční prostředky a nedo, je to nedostatečné. A toto vlastně bude jedna z těch klíčových otázek, kterou byste tam měli vyřešit. Totiž, kdy budeme mít od litevské strany konečný plán, kde budou zohledněny veškeré tyto problémy a úkoly, které je třeba provést. Musí to být jasně vyčísleno a potom eh, bude zahájena velice obtížná vyjednávající fáze, ve které se bude jednat o tom, kdo to bude financovat. Tak, jak to zmiňujeme ve zprávě, v podstatě jsme o to, aby to byl tedy spotřebitel či znečišťovatel, aby jsme uplatňovali zásadu znečišťovatele, ale eh, chci ještě říci, že eh, před nedávnou domou eh, nám litevští politici řekli osobně, že pokud to financování nebude v pořádku, že zvažují to, že tu jadernou elektrárnu opět uvedou do provozu. A to je tedy něco, co by ohrožilo tu nezvratnost toho projektu. Tedy je třeba dospět do situace, kdy tady nebude se pojít s tím financováním eh, to nebezpečí, že by mohlo dojít k zastavení celého procesu. To je důležitá úloha a je třeba to eh, dojasnit eh, přímo na místě s odpovídajícími úřady a rovněž s odpovídající firmou, která elektrárnu provozuje. Děkuji. To byla velmi důležitá informace, děkuji vám. Nikdo další se o slovo nehlásí v tomto okamžiku, takže můžeme ukončit projednávání tohoto bodu. Děkuji vám ještě jedno. a dostáváme se k dalšímu bodu. Kolegyně Ivanová tady ale není. A proto bychom teď mohli eh, jako první probrat eh, bod, eh, který má na starosti kolega Tamáš Deutsch, který se týká podpory pro rozvoj venkova z Evropského městského fondu pro rozvoj venkova. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt eh, elnök úr, kedves kollégák, <clears throat> tisztelt Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, Tady to stanovisko se týká eh, dotací na eh, rozvoj venkovských oblastí. Týká se to návrhu nařízení o této podpoře. Nejprve eh, bych chtěl nastínit tři body, které souvisejí s obsahem této zprávy. Nejprve bych vám uvedl kontext vzniku tohoto nařízení. Myslím, že je obecně známo, že návrhy související s reformou SZP, které předložila komise a které byly projednány také na výboru pro zemědělství Evropského parlamentu, vedly k přípravě několika zpráv a kromě toho také tohoto stanoviska připraveno naším výborem. Ministerstvo pro zemědělství předložilo stanovisko a také eh, účetní dvůr jménem eh, tedy účetního dvora předložil své stanovisko. My eh, musíme říct, že chybovost u zemědělských dotací není až tak špatná. V poslední zprávě účetního dvora se uvádí eh, míra 2,3 chybovosti, což eh, je docela blízko tomu dvouprocentnímu cíli. A teď k těm hlavním eh, bodům stanoviska, jak pan Kretan poznamenal během poslední diskuse se zástupci účetního dvora. Jsou tady tři oblasti, které stojí za to zmínit, které jsou také základem mého stanoviska. Na, nejprve jsou to cíle navržené komisí, Ty by měly být zpřesněny v textu eh, nařízení. Dále jde o efektivnost a transparentnost kontrol. A za třetí jde o to, jak dosáhnout co největšího zjednodušení. Nechci zacházet do nějakých velkých podrobností, protože ten text máte před sebou takže budu šetřit časem. Dovolte mi, abych pouze upozornil na to, že u cílu souhlasím s účetním dvorem a sice v tom, že to posud ty cíle nebyly dostatečně definovány. A proto jsem navrhl pět pozměňovacích návrhů, které si všechny kladou za cíl prosadit postoj parlamentu, který spočívá v tom, že ty cíle by měly být přesnější. A nyní ke kontrolám. Tady si eh, myslím, že je nesmírně důležité, aby panovala povinnost členských států, které při provádění politiky rozvoje venkova měly e, být kontrolovány. A Evropská komise by před schválením těchto programů měla se postarat o to, aby členské státy měly, měly efektivní systém kontroly. a tím by se měl, měl snížit výskyt měl snížit výskyt chyb. A na závěr mi ještě dovolte, abych upozornil na to třetí téma, což je zjednodušení. Já bych byl rád, kdyby eh, to nebylo takové heslo, o kterém se pořád mluví. Všichni neustále hovoří o tom, že se musí zjednodušovat. Nicméně za během těch sedmi budoucích let by se to zjednodušení mělo projevit eh, při provádění těchto programů. A proto tady je pozměňovací návrh 7 eh, a 14. které by měly eh, dosáhnout zjednodušení pro konečné uživatele těchto prostředků. A my doufáme, že díky těmto změnám by celá administrace mohla být jednodušší a vstřícnější vůči uživatelům. Potom je tady řada technických eh, pozměňovacích návrhů. Většinou se odvíjejí ze zjištění pana Kretana. To jsou ty eh, hlavní cíle, které se odráží v mém návrhu. Já vám děkuji, pane zpravodaji, za komisi z generálního pro zemědělství. Tady je Rudolf Megele. Vítám ho tady na našem výboru a dávám mu tímto slovo. Možná, že byste nám mohl říci něco z vašeho pohledu k této zprávě. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že máme příležitost tady v krátkosti představit naše stanovisko. Pokusím se o to co nejstručněji. Samozřejmě eh, bychom mohli mít komentář ke každému pozměňovacímu návrhu, ale myslím, že teď na to není eh, čas. Já bych se chtěl držet těch tří hlavních bodů, o kterých eh, právě hovořil pan zpravodaj a k ním si dovolím malý komentář. Nejprve k stanovování cílu. Myslím, že při hodnocení návrhu komise tady panuje rozpor, protože návrh komise předpokládá, že politika rozvoje venkova by měla se zaměřovat na šest priorit, které by měly vést ke splnění cílů v rámci strategie do roku 2020. Těchto šest priorit je potom rozděleno na 18 takzvaných focus area, tedy cílové oblasti, které by měly sloužit členským státům jako návod. Jde tady pro o to, aby to fungovalo ze zdola a tato politika se prováděla postupně, aby se náplň těch programů eh, nediktoval z Bruselu, aby členské státy na základě předem daných postupů a na základě analýzy SWOT zohlednili potřeby, které panují na místě a na základě nich připravila konkrétní plány a ty potom prováděla. přesnější stanovování eh, cílů eh, ze strany Bruselu by podle nás bylo v rozporu se základní koncepcí eh, politiky rozvoje venkova a neumožňovalo by to členským státům zohledňovat specifické cíle rozvoje venkova. A proto máme problém s pozměňovacími návrhy 2 až 4 až 6. Nechci zacházet do podrobností, ale chtěl bych konstatovat, že právě s těmito návrhy 2 až 4 a 6 máme trochu problém. Eh, sdílíme názor pana zpravodaje v tom, že eh, by měl existovat dobrý eh, programační, programovací postup, který by měl být efektivní a ten musí být účinně kontrolovan. I přesto je potřeba říci, že programování v rámci sdílené mm, zprávy eh, mají na starosti členské státy a úkolem Evropské komise je potom přeskoumávat eh, ty plány předkládané členskými státy. To je obsaženo i v návrhu komise, nejenom jako možnost, ale jako povinnost eh, komise. Co se týče dozoru nad prováděním politiky rozvoje venkova. Tak tady už nejsme ani tak na v oblasti rozvoje venkova, ale spíše v oblasti horizontálních nařízení, kde jsou podrobné předpisy o provádění kontrol, ale také o účetních uzávěrkách. kdy jde o kontrolu toho, jestli vynaložené prostředky byly vynaloženy v souladu s evropským právem. A tady bych si dovolil blíže se vyjádřit k pozměňovacímu číslo 5. Tady jde o to, že by komise měla zajistit, že národní akreditační proces bude řádně fungovat. Tady se nacházíme na, v oblasti těch horizontálních nařízení, kde je to všechno upraveno velmi podrobně. A my si myslíme, že v rámci sdílené zprávy by neměla komise pouze potvr, potvrzovat to, co předložily členské státy, ale spíše kontrolovat, jestli ta rozhodnutí členských států byla správná a jestli eh, z toho byly vyvozeny eh, příslušné závěry. Jde tedy o to, aby byl dobře nastaven tento akreditační systém a aby to eh, nešlo nad eh, kapacitu, nebo aby eh, byly dostatečné kapacity komise to všechno kontrolovat. Potom je tady celá řada dalších věcí, například paušální vyučtování nákladů, což by mohlo vést ke zjednodušení této politiky. Další návrhy na zjednodušení v procesní oblasti jsou v horizontální, eh, horizontálním textu, který, eh, pod který spadají všechny tyto eh, věci, pro tedy všechny strukturální fondy. Takže to by nemělo být předmětem této konkrétní zprávy, ale samozřejmě i to musí být příslušným způsobem zohledněno. A proto si myslíme, že návrh, tento návrh je velmi dobrým základem pro diskuzi, ale je tady celá řada věcí, u kterých si myslíme, že návrhy pana zpravodaje neodpovídají úplně intencím politiky, tak jak jsou tady popsány. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Dank. Eh, Děkuji panu Mögele. A dříve než zahájíme rozpravu, tak bych zde rád přivítal zástupce účetního dvora a e, učinil mu zde namítku, že pokud by si přál vyjádřit, může, ne, není tomu tak. Takže slovo má kolega Ivan Prosím. Doar o intervenție scurtă în acest moment. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului pentru... Děkuji, budu velmi stručný. Tento úvod, tato prezentace toho dokumentu jasně ukazuje, že zde máme jistá vylepšení, ke kterým došlo. Především čísla 8 a 9 se týkaly malých zemědělců, nicméně myslím si, že tyto pozměňovací návrhy nám nepomohou. Potřebujeme konstruktivnější přístup a musíme se vyžádat od komise větší počet vysvětlení. Je, tady, je totiž pravda, že ve stávající době tyto odstavce nemohou v textu zůstat. Je třeba ještě eh, je promyslet. Ale myslím si, že prosté vyhodnocení, eh, tedy vyškrtnutí, pardon, Eh, to nevyřeší. Měli bychom si vyžádat od komise vysvětlení. Dále pozměňovací návrh číslo 12 a eh, vyhodnocení dopadu na životní prostředí. Pokud je určité investice, tak tady musíme být trošku umírněnější. Potřebujeme analýzu rizik, rizik která by měla být v souladu se stávajícími předpisy. Další problém se týká potom příjemců podpory ze strany EU a týká se to tady lesníků, vlastníků lesů. Například v Rumunsku máme eh, celou řadu místních samozpráv, které vlastní lesy, ovšem nejsou způsobilé pro tento typ podpory. Protože hovoříme o omezení programu Natura 2000 myslím, že toto bychom také měli vzít v úvahu. Chtěl bych ještě jednou poděkovat panu zpravodaji. A myslím si, že bychom skutečně měli vzít v úvahu to, že nejenom soukromí příjemci, ale i veřejní příjemci, příjemci ve veřejném sektoru vlastně dělají ty samé věci a proto i veřejnoprávní, veřejní Veřejnoprávní vlastníci příjemci by měli být způsobilí. Děkuji, přeje si ještě něco podotknout pan zpravodaj, prosím. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, Dovolte, abych vám nejdříve ze všeho poděkoval za to, že jste se se mnou podělili o svá stanoviska. Chtěl bych poděkovat za konstruktivní příspěvky a chtěl bych říci dvě věci. Za prvé si myslím, že potřebujeme ještě mnohem širší konzultace k tomuto tématu. Abychom mohli vzít v úvahu argumenty komise a abychom se mohli pokusit je sladit se stanoviskem a pozicí postojem parlamentu. Já věřím v princip subsidiarity a v rozvoj ze zdola směrem vzhůru a proto podporuji návrhy komise. Nicméně myslím si, že se musíme zaměřit více na koncové uživatele a potřebujeme takové cíle, které budou efektivní, účinné z jejich hlediska. Je dobře známo, že méně je někdy více. Takže my tady máme šest priorit a ty jsou ještě dále rozděleny do 18 těch hlavních oblastí zájmu. Jsou tady některé cíle, které nejsou kompatibilní v návrhu komise. A přestože hovoříme o politice soudržnosti a rozvoje venkova, tak oni tyto dvě oblasti jsou si poměrně podobné, Nicméně, když to budeme porovnávat, můžeme se dopustit chyb v politice soudržnosti, se zaměřujeme na témata, na tematickou koncentraci a tady hovoříme o cílech. To není až tak úplně hmatatelné. Pokud jde o kontrolu a sledování, tak je pravda, že horizontální přístup nám poskytuje určité, určitá vodítka. Nicméně na základě zkušeností je jasné, že často dochází ke svalování viny a odpovědnosti jeden na druhého. Členské státy, které podávají svůj, předkládají svůj plán, komise ho schvaluje a potom, když dojde ke kontrole, tak komise někdy zjistí, že jsou problémy s akreditací. Je tedy jasné, že je třeba najít lepší řešení z eh, hlediska členských států. A to znamená, že ještě předtím, než se začnou provádět tyto programy, tak musí být vzata v úvahu akreditační kritéria. To znamená, že nebudou potřeba žádné další intervence. Celý ten program by mohl být flexibilnější a efektivnější. Já se těším na vaše pozměňovací návrhy a věřím, že se nám podaří dospět ke společnému postoji. Děkuji. Deadline. Děkuji panu zpravodaji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 10.7.2012 ve 12 hodin. Hlasovat budeme 17.9.2012 a tím jsme dospěli uzavřeli tento bod na pořadu jednání a dostáváme se k bodu číslo čtyři. Paní zpravodajka Ilona Iljanova mezi tím přišla mezi nás a i tady srdečně vítám a uděluji jí tímto slovo. Thank you, Mr. Chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Kretánovi a panu Mogelemu za to, že jsou tady a za spolupráci během celého procesu. Chtěla bych eh, zmínit čtyři věci, které jsou podle mě klíčové v tomto nařízení. Potřebujeme mít eh, jasné ukazatele a cíle pro řádné finanční řízení. Potom jde o prevenci. Já věřím eh, v moc prevence. Tato opatření bychom měli posílit, protože je vždy levnější provádět prevenci, než eh, později napravovat eh, chyby. Za třetí jde o hodnocení nákladů a výnosů. Podle toho bychom měli řešit eh, nebo hodnotit efektivitu vynaložených prostředků a v posled, na, za poslední bych chtěla uvést zjednodušování. O to bychom měli usilovat vždy, ale na druhou stranu bychom se neměli bát posílení monitorovacích mechanismů. Teď mi dovolte ve stručnosti eh, hodnotila připomínky ostatních a eh, popsala pozdějací návrhy. Komise se snaží zejména o to, jak zabránit eh, chybám a zajistit řádné řízení a proto by měla mít v akreditačním procesu platebních agentur mít eh, dohledovou roli tak, aby se snížilo riziko příliš eh, širokého používání paušálních korekcí. Dále jde o dohled nad certifikací kontrolních organismů, jejich práce by měla být potom eh, spolehlivější. A já eh, souhlasím se mnoha připomínkami eh, účetního dvora. Dále je potřeba se zaměřit na kontroly prováděné komisí u platebních agentur a certifikačních orgánů. To by se mělo odvíjet od rizik. Takový přístup by měl snížit administrativní břemeno, ale přitom udržet dostatečnou míru kontroly. Další oblastí pozměňovacích návrhů je zlepšení transparentnosti. Platební agentury by měly mít jasná objektivní kritéria, aby se mohly vyjádřit k řádnosti eh, a je na komisi, aby ta kritéria definovala. A dále si myslím, že komise by měla zveřejňovat výsledky certifikačních orgánů, včetně těch příslušných příslušné míry chybovosti, tak aby bylo možné se vyjádřit k zákonnosti prováděných plateb. K tomu potřebujeme znát chybovost. A za třetí, komise by měla vydat jasná harmonizovaná pravidla týkající se aplikace úroko, úroku na nevyplacené prostředky. A Dále je tady role pro účetní dvůr podle článku 92 by mělo být možné přenést kompetence eh, pomocí těchto horizontálních nařízení. Já si myslím, že je to běžné, aby jak rada, tak parlament si mohli udělat úsudek na základě technických zpráv. A dále si myslím, že účetní dvůr by mohl vyhodnotit eh, kritéria stanovená komisí a snížil tak počet těch potřebných eh, kontrol na místě. Potom jde o eh, vyjádření k soul, o souladu. Jde o statistické techniky, které by měly vést ke kvantifikaci eh, výsledků auditu a podle komise je většina korekcí paušálních v oblasti zemědělství, což je sporná věc. A já si myslím, že by to mělo být do souladu s dalšími nástroji, například v oblasti politiky soudržnosti, tak aby se využívaly více statisticky validní vzorky. Myslím, že na základě toho bychom měli eh, objektivnější informace o těchto rozhodnutích o souladu. A dále jde o kontrolní systémy a penalizace. Tady si myslím, že by měla být eh, zvýšena procenta v případě eh, úmyslné nezhody, protože taková opatření by mohla vést eh, k větší efektivnosti těchto nástrojů a přispět k dosahování lepších výsledků, zejména tam, kde jde o záměrné, záměrné nesoulady. Potom mám několik otázek na komisi. My už jsme eh, diskutovali o mnohých věcech, ale i tak eh, mám otázku protože určitě hovoří o tom, že 92% korekcí jsou paušální korekce a proto by mě zajímalo, jaká opatření by šlo zavést, aby se více používaly statisticky validní vzorky. A potom k vynětí malých zemědělců. Já si nemyslím, že by měli být vyňati z postupu o křížovém souladu. Já souhlasím s závěrem účetního dvora, který říká, že by mladí, malí zemědělci neměli být eh, vyňati eh, z těchto povinností. Jak tedy eh, si myslíte, že by bylo nejlepší monitorovat řádně tyto zemědělce? A moje poslední otázka se týká předepsaného počtu kontrol v určitých případů, ale jak můžeme efektivně zaručit, že je zachována kvalita, celková kvalita těch prováděných kontrol. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce za představení jejich pozměňovacích návrhů. Chtěla by se ještě vyjádřit komise? Prosím. Děkuji, děkuji i paní Ivanové za zprávu, děkuji vám i za to, že jsme velice dobře spolupracovali a za ty plodné diskuse. A myslím si, že i ty měly určitý dopad na návrh tohoto stanoviska, který jste připravila. Hovoříme o úrovni výdajů, množství výdajů, tak jak bylo navrženo komisí pro nový rámec a je to asi 60 miliard eur ročně což je pokryto těmi mechanismy z horizontálního nařízení a v tom návrhu na horizontálního nařízení a to je tady z toho jasné, že je to velice důležitý text a tady skutečně stojí za to vynaložit veškeré úsilí k tomu, abychom to správně zvládli. Myslím si, že toto, tento návrh stanoviska je velice hodnotným textem, je tam celá řada bodů, na kterých, u kterých s vámi souhlasíme, především pokud jde o čtyřku, šestku a dvanáctku, které bych zvláště chtěl zmínit. Také se pozitivně díváme na další pozměňovací návrhy, ačkoliv máme určité výhrady například k jedničce, sedmičce a jedenáctce a samozřejmě jsme připraveni vám poskytnout podrobnější informace o těch místech, kde máme určité pochyby. Pozměňovací návrhy, kde máme závažnější eh, pochyby, jsou eh, ty, které se týkají stále většího začlenění komise ve zprávě SZP ze strany členské, eh, evropských, členských států. Jsou to 2, 3, 10 a 14. Dovolte mi jeden příklad, který se týká dvojky. Tady se navrhuje, aby komise eh, poskytla tak, takový nějaký ex ante souhlas s těmi akreditačními postupy členských států. Ale ten hlavní argument je ten, že se týkáme, že tady hovoříme o sdíleném řízení. To je stanoveno v finančním nařízení a podle finančního nařízení to v podstatě znamená, že členské státy se spravují fondy a komise má dozorčí roli, především ex post. A tím pádem bychom v podstatě tento princip porušovali, kdybychom najednou chtěli komisi zapojit už od začátku, už předem, což by znamenalo, že později by se svázala ruce při kontrolách ex post. A to určitě nechceme. Tak abych chtěl zmínit, že máme v tuto chvíli 81, 81 platebních agentur ve členských státech a celá řada z nich je, jsou regionální platební agentury. A ta pracovní zátěž pro to, abychom mohli e, předem schvalovat všechny tyto platební agentury, to by bylo obrovská zátěž, zpomalilo by to celý ten proces a rozhodně by to e, mělo za následek přetěžování našich kapacit, tedy kapacit ze strany komise. A chtěl bych také pohovořit o skutečnosti, že DG Regio ve svém návrhu ke strukturálním fondům se vzdalo právě těchto schvalování předem, protože za poslední programovací období skutečně došlo k tomu, že to zpomalovalo eh, zahájení nových programů podstatným způsobem a proto bychom to chtěli eh, na to upozornit, protože všichni hovoříme teď o růstu a proto bychom chtěli skutečně tyto peníze zaktivizovat a začít využívat co nejdříve na základě toho, co členské státy navrhnou, samozřejmě v souladu s relevantními právními předpisy Evropské unie. To ale neznamená, že komise nesleduje akreditační proces, my neustále kontrolujeme akredita, akreditované subjekty v členských státech a vždycky, když najdeme nějakou anomálii, tak žádáme členské státy, aby situaci napravila a aby e, tu platební agenturu tady e, sledovala úžeji a aby se potom napravila všechny nedostatky. Potom v rámci toho procesu ex post Eh, částečně to vlastně nahrazuje i tu funkci toho ex ante, protože to, co teď děláme ex post, to znamená, že potom to bude mít nějaké důsledky do, do budoucna. Měli bychom tady si povšimnout i toho, že pro nové, eh, nové období 2014 až 2020 ne všechny akreditace se budou muset předělávat. Velká část těch akreditovaných subjektů zůstane akreditována a bude třeba jenom je přizpůsobit novým opatřením, novým právním ustanovením, která budou platná. Myslím si, že tady je jasné, že potřebujeme rozdělit kompetence mezi komisí a členskými státy, pokud jde o kontrolu této oblasti. Potom číslo pět. Tady si myslím, že možná došlo jenom k takovému nedorozumění. My jsme toho názoru, že eh, to eh, prohlášení o věrohodnosti skutečně nemá nic společného s eh, povinnostmi platebních agentur u veřejných intervence. Tady si myslím, že skutečně jde jenom o to, abychom si to, tu situaci vyjasnili a samozřejmě velice rád vám dostatečné informace poskytnu. Číslo 8. To se týká vypočítá, počítání eh, kalkulace finančních korekcí. Tady se sdílím váš názor, že bychom měli odstoupit, pokud možno co nejvíce, od paušálních korekcí, které velice často jsou vnímány spíše jako uh, tresty a ne jako korekce. My už jsme se eh, se snažíme další dobu tohoto dosáhnout a teď jsme tady v rámci horizontálního nařízení jsme na cestě k tomu, abychom společně s certifikačními orgány začali využívat nový proces, který by nám umožnil využívat certifikovaných platebních eh, tedy mír chybovosti, které určí eh, právě tato, tyto certifikované subjekty, které Nicméně pokud jde o konkrétní tento pozměňovací návrh, tak podle mého názoru není úlohou komise, aby Eh, vybíral nějaké statisticky hodnotné vzorky. Skutečně bychom nebyli schopni to udělat, protože toto musí dělat členské státy na základě veškerých znalostí a vědomostí a dokumentace, kterou mají k dispozici. Nicméně samozřejmě úlohou komise, komise je, aby vyvinula pravidla, eh, která řeknou, jakým způsobem tyto vzorky vybírat. A to už děláme. Skutečně máme velice podrobný pracovní dokument, který bude dokončen po letní přestávce a zašleme ho samozřejmě jak, členskému, eh, jak členským státům, tak Evropskému parlamentu, tak, aby všichni věděli, jaké jsou plány Evropské komise v tomto ohledu. Dále číslo 9, my si myslíme, že je v rozporu s číslem 8. Paušální korekce nemohou být nahrazeny vypočítávanými korekcemi pouze na, základu dokument, na základě dokumentace v členských státech. To by samozřejmě nestačilo. Bylo by potřeba samozřejmě ještě vybrat vzorky a potom je zkontrolovat na místě. Číslo 14 a 17 a 18 ty se všechny týkají podmíněnosti a sankcí, které se mají uplatňovat v rámci podmíněnosti. Paní Ivanová právě před chvílí hovořila o tom, že si přeje posílit sankce v této oblasti. A my hovoříme o sankcích v rámci tedy eh, podmíněnosti. Pokud jde o číslo 14, tak vy navrhujete, aby komise poskytla nějakou takovou záruku toho, že určité regiony s malými zemědělci nebudou vyloučeni z, z režimu podmíněnosti. A tento pozměňovací návrh, tak jak v tuto chvíli je napsán, je potom pro Evropskou komisi velice složitý, protože nevíme, jak bychom měli tuto záruku poskytovat, když zároveň legislativní eh, větev eh, říká, že eh, v rámci tohoto režimu to vlastně se neuplatňuje, takže si myslím, že by rozhodně nestačilo, že by nebylo možné vůbec takové pravidlo respektovat, dodržovat. Pokud jde o e, vynětí e, režimu pro malé zemědělce z režimu podmíněnosti, tak tam bych chtěl jenom se odvolat na to, že v současné době Dobře, já mám jenom ještě jednu další věc, číslo 17 a 18. Tam se navrhuje, že určité sankce by měly být alespoň 5 až 15 tedy že bychom nemohli eh, vlastně i u malých přestupků eh, nebo méně důležitých nedostatků, že bychom museli eh, aplikovat tyto podle našeho názoru téměř nepřiměřené sankce. Takže tady se musíme ještě jednou podívat na ta ustanovení a sladit je s principem proporcionality. Děkuji vám za pozornost. Very much. Děkuji. Zástupci komise. Mögele for this uh, input. Panu Megalovi tedy a předtím, než dám ještě slovo jednou naší eh, zpravodajce, tak tady vítám delegaci z Ugandy, jestli jsem byl správně informován. Vítejte na zrání našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. A teď dávám slovo paní Iljaně Ivanové. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji panu Mogelemu za všechny jeho poznámky. až jsem otevřena další diskusy a eh, ochotná vyjasnit všechny body, které je potřeba vyjasnit. Mě, dovolte mi několik stručných připomínek k tomu, co jste říkal té zodpovědnosti si myslím, že ve stejném finančním nařízení se říká, že konečnou zodpovědnost za provádění rozpočtové kontroly má komise a to je také důvod, proč jsme eh, měli tolik požadavků na komisi, protože jsme měli pocit, že to je v souladu s finančním nařízením. Co se týče schvalování ex ante, já tady nevidím žádný důvod, proč by to nemo- nešlo zavést, vzhledem eh, k tomu, že to bylo možné u těch předstupních fondů, u akreditačních agentur. A rozhodně nechci, aby všechny platební agentury byly takto monitorované, ale jde o to, aby na základě analýzy rizik byly vybrány. Já si myslím, že to číslo bude velmi malé. A k těm statisticky platným vzorkům jsem trochu překvapená, že říkáte, že by bylo nemožné pro komisi to takto provádět, proč se to tady dělá u fondu soudržnosti a proč by to nešlo udělat o, u zemědělských fondů a proto se to asi bude muset společně vyjasnit. Každopádně vám děkuji eh, a to je všechno, co jsem chtěla říci. Děkuji paní zpravodajce, paní Ivanové. Tam se ještě zástupce účetního dvora, jestli k tomu má nějaký, eh, nějaké připomínky. Nemá, takže tím jsme dospěli ke konci projednávání. 10. Červta, červenec eh, je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů a 17. září bychom měli eh, hlasovat. Tím jsme na konci našeho dnešního programu a děkuji všem, kteří se to zúčastnili, včetně tlumočníkům, také zástupcům Komise účetního dvora a všem ostatním, kteří se zúčastnili tohoto zasedání a tím končím naši schůzi.